Ladies and Gentlemen, darf Sie herzlich begrüßen zu den Sitzungen des Dámy a pánové, vítám vás na zasedání našeho výboru dnes a zítra. Budeme pracovat až do posledních dnů před svátky. Chci se zeptat, zda někdo z vás má nějaké přání pozměnit pořad našeho jednání. Není tomu tak? Tak vám teď tedy přednesu, co se všechno v mezidobí v našem programu změnilo. Tlumočení už je také vyjasněno, byly problémy s rumunštinou. Chtěl bych oznámit, že pan Chichester, zpravodaj, stanovil datum 6. února nebo navrhl datum 6. února pro hlasování v Enisi. Dále bych chtěl uvítat některé nové členy, kteří tady pravděpodobně nejsou, ale pokud tady jsou, tak můžou vstát. Noví členové jsou pan Georg, dále Salvador Sedo i Alabar, také tady není, dále Andrés Barea, Amelia Andersdotter, to hezky znělo. Dále Lorenzo Fontana, a pak tady máme ještě nové náhradníky Zofia Mazej Kukovič, Jean Roata a Gino Trematera. Toto jsou všichni, všechno noví členové v našem výboru. Takže eh, Konference předsedů se rozhodla tyto členy k nám přidat, ale oni zatím bohužel dnes ještě neměli čas, takže jsme tady zatím sami. Byla tady velká diskuze o tom, zda by tady mohli být nebo nemohli být, zda mohou hlasovat nebo ne. Problém se vyřešil tím, že tady nejsou. Dále bych chtěl poukázat na to, že pokud se jedná o tom minislyšení, tak tam bude ještě zastoupen pan eh, Naopak bude tady paní Andriány Ferty, místo pana Toma Sevinie. Polský ministr bude ministr Igor Ostrovsky. Dále tady bude tajemník ministerstva a v bodě 10 našeho pořadu jednání vystoupí polský poslanec ne, polský poslanec bude nahrazen panem profesorem Mačem Kalinským, protože pan Valdemar Pavlák nemůže být přítomen. A bod 13, to je totež, to vám musím tady přečíst. Paní ministrině Magalena Kaj bude nahrazena polským ministrem, protože Michal... eh, Michal Bony nemůže přijít a bude nahrazen paní Magalenou Gaj. Máme tady toho hodně, ale pokud tady nikdo nemá žádné námitky, tak můžeme začít. První bod dnešního pořadu jednání, ten by měl být proveden velice rychle, abychom měli dost času na diskuzi a my si tady probereme přeskum 6. akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro 7. akční program. Navrhovatelkou je pana Kristýna Guiteres Cortines a jako první má slovo. Eh, stínoví zpravodajové, pokud budou mít slovo, přijdou na řadu později. Paní kolegyně Kristina Gutierrez, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi svěřili vypracování tohoto stanoviska. Byla jsem stínovou zpravodajkou v roce 2002, když byl sestavován šestý program pro životní prostředí. A já bych to chtěla porovnat trošku s dnešním vývojem. Zdá se mi, že je opravdu velice důležité, aby tedy struktury a kompetence výboru pro životní prostředí byly ze poněkud omezeny. Hovořili jsme také s ostatními Což pro mě jednoduše znamená, že tady dochází k určité změně, kterou mnozí možná nezaznamenali. Výbor pro životní prostředí má velice málo kompetencí. Já jsem se pokoušel se o to s tím velice intenzivně zabývat a musím říci, že to je náš takový korunní klenot. Jedná se především o rozmanitost druhů, což nemůžeme omezovat jenom na půdu, ale máme také co dočinění s programem Natura 2000 a máme tady také eh, v kom, naší kompetenci vodstvo a dále program LIFE. Já si myslím, že generální ředitelství na to vůbec nereagovalo, že v podstatě dochází ke klimatické změně, i když klimatická změna je opravdu všeobecné téma, ale je to také téma, které je velice bohaté na image jako jsou ostatní politiky, ale já si myslím, že politika rozmanitosti druhů nebo biodiverzity je velice také velice důrazně zajímavé. Můžeme tady hovořit o problémech, které by mohly vzniknout na základě stanoviska parlamentu. Já si myslím, že to je formulováno velice vágně a také vysoce teoreticky. My bychom měli teď mnohé požadovat, i když v té zprávě to takto není řečeno. Jak by měla být realizována konkrétní opatření? tak, aby bylo možno tyto kompetence také využívat a to kreativně. To zatím ještě chybí. Pokud hovoříme o kreativitě, tak můžeme mnohé dosáhnout. Já si myslím, že naše generální ředitelství by mělo vyvíjet mnohem větší tlak, než tomu bylo doposud rozhodujícím tématem, a to jsem uvedla už na počátku, je otázka, která se týká významu směrnice o životním prostředí, a o vliv na ži- každodenní život. Strukturální práce samozřejmě také se zabývaly hodnocením dopadů, dopadů na životního prostředí, které mají také vliv eh, díky tomu, že příslušná směrnice není správným způsobem realizována. Na jedné straně tady tedy chybí dopady, které by měly být zhodnoceny, pokud jde o jejich dopady na přírodu, ale samozřejmě jsou tady také dopady na města a historické dědictví. To s tím má také něco společného. A tady v podstatě není vůbec žádná kontrola. Je tady celá řada peticí, které říkají, že vlastně díky výstavbě určité dálnice se poruší dálnice. A komise řekne, ale k tomu tomu nejsme kompetentní. Ale pak eh, samozřejmě můžeme hovořit i o historické souvislosti a většina dotčených regionů v členských státech se samozřejmě musí vypořádat s hodnocením dopadu, zabývají se botanikou, ekologií, ale například ne tím, že Eh, například eh, v některých oblastech v Irsku eh, je, se jedná o místa, kde vlastně se zrodila královská dynastie. A nyní otázka, jak souvisí obnovitelné energie s krajinou. A tady samozřejmě to přepracování směrnice by mělo být jednoznačnější. Také v souvislosti s tou otázkou, jak pojímat výrobu energie. My ji musíme vyrábět, protože Sice my tuto energii potřebujeme, ale potřebujeme také příslušné územní plánování. To nesmí být realizováno čistě mechanicky v tom hodnocení dopadu a proto tady prosím o stanovisko, abychom tedy zohlednatili všechny rozdílné alternativy a také aspekty jako ochrana krajiny, která byla před 20 lety méně důležitá, ale samozřejmě z získává více na významu, máme také obavy o krajinu a i turistika zde hraje svoji roli. Natura 2000, jedna z největších porážek Evropské unie spočívá v tom, že Natura 20 je chápána jako e, směrnice na ochranu, ale tady mi můžete říci, že 40 je chráněno, ale jak se ta ochrana realizuje? Eh, ochrana spočívá v tom, že vůbec nic nezměníme, někdy je ten prostor oplocen a jinak se pak už nestane nic a Natura 20 tisíc a článek 6 se nepoužívají správným způsobem, podle mého názoru. Mnoha zvířata samozřejmě profitují z té krajiny, dostávají tam potravu, ale tady musíme hovořit také o lovcích a o těch, kteří chytají ptáky. Pak samozřejmě ptáci nedostávají dostatek pití, ale zase e, zemědělci, pardon, lovci dávají krmivo zvířatům a nyní si Řekněme také něco o králících. Jaký počet králíků je přijatelný? A já bych řekla, že plány na realizaci Natura 2000 by měly spočívat nejenom v zákazech, ale také s dohodou, v dohodě s majiteli pozemku a musí být také v souladu s přírodou. Jestliže tedy určité členské státy si oblasti eh, koupí, tak se o ně samozřejmě musí také starat. To stanovuje jednoznačný akční problém, který operuje nejenom se zákazy, ale i opatřeními. Musí být zcela jasné, že půda musí být také regulována. Já jsem byla také spravodajkou, eh, která eh, se zabývala kontrolou půdy, ale tehdy se to považovalo za vměšování, ale existují tady min minimální normy, které musí být dodržovány, například právo občanů vědět, kde je zamořená půda, kde bude třeba budována dálnice a tak dále. Mnohé záplavy mají společného to, že se jedná o výstavbu dálnic v oblastech, kde byly eh, zátopové oblasti. Je třeba samozřejmě stanovovat pravidla. Francie hovoří o účelech, pro které eh, mají být půdy používány, ale některá půda nemůže být vůbec používána, protože je v zátopové oblasti oblasti. A také ty problémy musí být posuzovány jakožto celek. Nemůžete používat směrnici o pesticidech, aniž byste zohlednili klimat. Tato směrnice o pesticidech, ta se vztahuje třeba na plísně, ale eh, nevztahuje se třeba na bodavý hmyz. Eh, jestliže se podíváte na mapu Evropské unie, tak samozřejmě vidíte rozdíly mezi Středomořím a mezi severskými státy. My nemůžeme samozřejmě eh, všichni, abych tak řekla, se česat stejným hřebenem, ale eh, i ty dotčené oblasti musí se přizpůsobovat problémům, které jsou spojeny s, se změnou klimatu. Já jsem byla také zpravodajkou pro LIFE. Také se jednalo o úlohu žen. My jsme byli pět žen, které se zabývaly LIFE. A LIFE to je finanční nástroj s výjimkou kapitoly 1, neboť všechno závisí na programech LIFE, na programech podpor. Existuje tady také ta určitá projektová část eh, v případě LIFE a prvního čtení. Komise a určité členské státy využili letní přestávky k tomu, aby řekli, že LIFE má být nacionalizováno a každý jednotlivý stát si může zvolit vlastní projekty tak došlo potom k protestu zpravodajů a bylo řečeno, to musí zůstat evropskou záležitostí, stejně tak jako šestý a sedmý rámcový program, abychom zaručili kvalitu přeshraničních projektů nevládní organizace, které podávají žádosti, si musí být vědomi toho, že by v mnohé země Eh, museli znovu zkoumat celou řadu projektů, kdyby tyto projekty byly nacionalizovány. Měli jsme 8 měsíců čas, čas nás tlačí a výsledky, pokud je o live, byly skutečně spektakulární. A nyní tady máme už celou řadu přeshraničních projektů. Ptáci také létají bez ohledu na hranice. Tím je úplně jedno, přes jakou zemi poletí do Afriky. A pokud jde o změny klimatu, tak samozřejmě si musíme klást otázku, jaký význam tady life bude mít. Musí to být mezinárodní program a musí zde být spolupráce mezi členskými státy. A na závěr něco k vodě. Já si myslím, že tady existuje určitý fundamentalismus v souvislosti s vodstvem. Rámcová směrnice je vynikajícím dokumentem, ale stanovuje kritéria pro hospodaření s vodou, pokud se jedná o povrchové i podzemní vody, ale teď, když tedy hovoříme o plánu na zachování vodních zdrojů, tak jsme získali celou řadu poznatků a mnohé městské zprávy si jsou těchto problémů vědomy a stanovují velice přísná kritéria, pokud mají příslušné prostředky a dosahují příslušné kvality vody. A v podstatě mají takový nový přístup, který se zabývá kvalitou vody, musí to být velice podrobný výzkum, který se bude zabývat recyklací vody. A když hovoříme o odsolování vody, tak musíme také myslet na spotřebu energie a samozřejmě dopadech na kvalitu vodu. Nechceme to všechno promptně odmítat z důvodu spotřeby energie, ale Sůl se vlastně tímto způsobem vrací zpátky do moře a určitá vegetace je tím rozrušena. To jsou všechno opatření, která se budou používat, ale nejsou prvořadá. Všechno závisí na příslušné lokalitě a na metodě provádění. Já bych chtěla vyzvat komisi k provozování integrativní eh, politiky, pokud jde o hospodaření s vodstvy a zohlednit přitom i koloběh vody, vztah mezi vodou a půdou a technologií. Existují zde technologické nástroje, příslušné finanční prostředky a ty programy jsou docela nákladově výhodné. Jedná se také o kontrolu spodních vod. Především proto, protože tato voda si zaslouží naši kontrolu a my se můžeme postarat o to, aby určitá technika byla nasazená na správném místě. Já si myslím, že lze dosáhnout mnohého za pomoci tohoto programu, ale obsahově se musíme skutečně zaměřit na to, že je třeba realizovat vědecké postupy a postupovat skutečně vědecky při realizaci této směrnice. Mnohé závisí o tom, jakým způsobem to budeme realizovat. Děkuji vám, paní kolegyně. Chci se zeptat, zdali stínoví zpravodajové by se chtěli vyjádřit, ti tady však nejsou. Chci se přihlásit o slovo někdo další? Chce se k tomu vyjádřit komise? Ano, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o stručnost. Samozřejmě vám chci poděkovat a chci poděkovat paní zpravodajce za její návrhy. Chci tady vyjasnit jednu věc. Environmentální akční programy jsou velice důležité pro řízení politiky pro ochranu životního prostředí a my také v průběhu těchto programů zažíváme velké změny, například rozšíření počtu členů EU. A tento program musel řešit hodně výzev a také my jsme museli vyhodnotit dopad šestého akčního programu před schválením sedmého akčního programu. A my také musíme ještě také zabezpečit to, abychom dokázali všechny programy realisticky provádět. A my také chceme, aby akční program se zaměřoval na priority. Také bychom rádi, rádi viděli, že se členské státy zaváží k tomu, že budou v této oblasti konat a také chceme, aby akční programy dále přispěly k efektivitě využívání zdrojů. Spravodajka se zmínila o některých důležitých věcech, což je ochrana habitatu a ochrana půdy a také se zmínila o vodě. S to aspekty se také hodláme zabývat a také hodláme k ním zaujmout e, komplexní přístup a také doufám, že z toho bude vycházet sedmý akční program. Spravodajka dále ve svém písemném stanovisku apelovala na to, že environmentální politika musí být dobře financována. Tento názor také sdílíme. Nemáme pouze program LIFE, ale máme i další programy a především se musíme zaměřit na to, aby tyto programy mohly být dobře financovány. Stejně tak máme program LIFE a program Horizon a jde o zabezpečení také ochrany celkového životního prostředí. Pokud se týče vody, tak bude předložen návrh v druhé polovině roku, který který bude reagovat, se zabývat především implementací stávající legislativy. Jak můžeme zaintegrovat otázky vody do všech ostatních politik a jak můžeme také rozšířit naše akční pole. A také dále se budeme zabývat efektivním využíváním vody. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, děkuji, děkuji vám srdečně nikdo další se již o slovo nehlásí, tak můžeme, ale přece jenom ještě paní kolegyně Gutiers, prosím, máte slovo. Ano. Já se k tomu bych ráda ještě jednou vyjádřila. Já se domnívám, že my jsme eh, se nedokázali dostat dostatečně, že jsme se nedostatečně zabývali biodiverzitou, tak to je také z důvodu, že jsme neformulovali, nedefinovali správný pojem, protože také experti nám řekli, že tady chybí hmyz, že potřebujeme více hmyzu, protože hmyz se všude ničí a to také ničí ptáky a to je také v souvislosti s klimatickými změnami a právě proto je méně menší počet ptáků a právě proto musíme dělat v této oblasti konkrétní opatření. V novém období také bychom měli více pracovat s veřejností, tak, aby si to lidé více obědomili. Ani na základní škole děti se neučí, že, uč, že jedí ptáci hmyz a bez hmyzu nebudeme mít dostatek ptáků pančů. Já bych také chtěl poděkovat za tuto zprávu a chci poblahopřát naší paní kolegyni ke zpracování této zprávy. Já schvaluji všechny myšlenky, které byly zmíněny. Mám jenom jednu věc na srdci a neměli bychom na ně zapomínat. Souvisí to totiž s tím, že některé členské státy biodiverzitu považují za něco nenormálního. No, příklad v naší zemi, v Rumunsku, máme různé granty, projekty v oblasti hornictví, které se připravejí a to jde až po trestné členy proti přírodě. Například v Rošia Montana, a to je velký projekt, máme velký projekt tedy na Zlatý důl, kde také hrozí nezvratitelné škody, nezvratné škody. Manažeři projektu již začali kácet staré stromy tedy v lese a já bych chtěla v, té, v této souvislosti bych chtěl zdůraznit především prevenci. Nějaké tak, takovéto věci by se neměly dít a to je opravdu naléhavá věc. Děkuji. Ano, dobrá, tak bych vám chtěl poděkovat a chci ukončit tento bod na programu. A nyní máme čas protože jsme chtěli začít se slyšením až ve tři čtvrtě na čtyři, tak si uděláme krátkou přestávku. Můžete si dojít na kávu, nebo si můžete jinak užít. Začneme tedy ve tři čtvrtě na čtyři krátkým slyšením. Krátká přestávka. Dámy a pánové, opět zahajuji naše zasedání. Domluvili jsme se na tom, že se na mini slyšení budeme zabývat digitalizací a roaming, eh, přepracováním nařízení na roamingu a elektronickou zprávou. A abychom nestráceli čas, tak hned začneme. Proto dávám slovo paní kolegyni Tykau a budeme hovořit o konkurenceschopném jednotném digitálním trhu vůči úloha elektronické zprávy. Máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Eh, mulțumesc și experților că răspuns. Eh, Chci poděkovat eh, našim expertům za to, že pozitivně zareagovali na naše pozvání. Já jsem přesvědčená, že toto téma je velmi důležité. A potřebujeme e-stát, pokud máme mít tedy interní vnitřní digitální trh. A když se dívám na všechna vystoupení našich expertů, tak eh, skutečně je třeba říci, že tato sdělení všechna směřují k tomu základnímu, tedy konkurenceschopný jednotný digitální trh, vůči úloha elektronické zprávy. A v zásadě je to úvod do veškerých záležitostí týkajících se elektronické zprávy Hovoříme zejména o současném stavu, o překážkách, které jsme rozpoznali v členských státech a na evropské úrovni, protože chceme dosáhnout interoperability jednotlivých eh, služeb elektronické zprávy a chceme definovat klíčové faktory, které budou rozhodující pro úspěch elektronické zprávy a jejich služeb. Dnes budeme hovořit o komunikačních sítích, o nezbytných komunikačních systémech a také o informačních systémech, které potřebujeme. Také pohovoříme o různých systémech elektronické zprávy, které existují nejen v Evropě, ale také mimo Evropskou unii pohovoříme o legislativním rámci, který v současnosti v Evropě existuje, které evropské směrnice platí a budeme hovořit o jejich transpozici do vnitrostátního práva. Také pohovoříme o elektronickém podpisu a vzájem uznávání elektrických podpisů na evropské úrovni. A budeme hovořit o elektronickém tronické totožnosti. A tady bych chtěla říci, že vzhledem k tomu, že od roku 2001 existuje ambiciozní plán pro realizaci digitálních služeb, aby fungovalo tedy 20 základních digitálních služeb, které by byly poskytovány elektronickými prostředky. 12 se týká obchodního podnikatelského prostředí a některé služby jsou skutečně významné. Mám na mysli elektronické systémy veřejných zakázek a ty nabízejí značné výhody od svého zavedení. Je možné také odvádět daně elektronickou cestou a v neposlední řadě můžeme zde uvést i inteligentní dopravní systémy a dokonce inteligentní energetické sítě. Takže aplikace systému elektronické zprávy jsou nesmírně důležité, dalekosáhlé, významné a proto hovoříme o novém legislativním rámci. Nehovoříme o úpravách stávajícího rámce, je třeba skutečně umožnit optimální rozvoj elektronické zprávy. Také bychom mohli uvažovat o nové infrastruktuře, co se týče výměny informací a komunikace. A v neposlední řadě bezpečnost systému elektronické zprávy, vzájemné uznávání elektronických podpisů a elektronické totožnosti. A tady vyslechneme návrh komise, která by měla předložit eh, své záměry příští rok. Budeme hovořit také o výkonových ukazatelích pro e-stát, pro elektronickou zprávu. Budeme hovořit o nezbytných finančních zdrojích a také o mezinárodní spolupráci v této oblasti. A jak vidíte, začínáme od tří základních dokumentů komise, tří sdělení. Za prvé, se to týká elektronických faktur, elektronického fakturování, nikoli na základě dobrovolnosti, ale na úrovni celé Evropské unie. Také je tu sdělení o akčním plánu u elektronické zprávy a sdělení komise o, inter, o rámci interoperability v oblasti služeb elektronické zprávy. Takže na základě těchto tří dokumentů, jak už jsem řekla, je důležité hovořit a hodnotit eh, současný stav, tedy jak vypadá situace v jednotlivých členských státech, abychom zjistili, zda skutečně ty systémy existují a jaké překážky brání rozvoji systému elektronické zprávy, co brání rozvoji interoperability mezi jednotlivými členskými státy a také definovat společně ty katalyzátory, které mohou přispět k rozvoji služeb elektronické zprávy. Chtěla bych říci, že zpráva bude dána k překladu na začátku ledna 6. února ve výboru ITRE projednáme zprávu a poté 15. února, to je tedy lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. A jsem přesvědčena, že to, co dnes podnikáme, toto minislyšení a zpráva Evropského parlamentu o rozvoji služeb elektronické zprávy, to je skutečně průkopnický čin. Pomůže to Evropské unii odstranit ty překážky, které dnes ještě zjišťujeme, které nám brání v tom, aby služby elektronické zprávy skutečně byly interoperabilní a přezhraniční. Takže těším se na vyjádření našich odborníků a domnívám se, že pouze společně můžeme dosáhnout cílů této ambiciozní zprávy a mělo by to být základem služeb elektronické zprávy. Děkuji, pane předsedo. Srdečný dík a já, aniž bych zdržoval, předám slovo na kolegu, který se zabývá tedy informacemi ze strany médií, ze strany eh, komise. Máte slovo jako první. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za příležitost hovořit na tomto minislyšení. Také děkuji paní Tykau. Já jsem si vyslechl vaše úvodní slova a to Témata, která jste zmínila, považuje i komise důležitá pro ekonom, elektronickou zprávu a především pro jednotný digitální trh. Já jsem připravil několik folií, které vám nyní ukážu. Jak již jsem řekl, tak je pro mě velice zajímavé být dnes mezi vámi a doufám, že Moje prezentace vás více seznámí s mými názory a pomůže vám pro vytvoření vašeho názoru v této oblasti. Já budu hovořit o akčním plánu pro elektronickou zprávu, který EU schválila před rokem. Minulý víkend měl tento plán první výročí, takže jakmile se folie objeví na monitorech, tak se do svého prezentace pustím. Takže toto je otázka interoperability jak mezi institucemi, tak i mimo rámec. Takže tady to máme. Děkuji vám. Dobrá. Na co potřebujeme nový akční plán pro elektronickou zprávu. Jeden plán byl v letech 2006 a 2010 a členské státy zde zpracovaly své vlastní plány a proto se ptám, proč potřebujeme nový akční plán. Ano, my jsme si mysleli, že tady máme čtyři hlavní výzvy pro rozvoj elektronické zprávy v EU, které zatím neexistovaly. Je tady vyšší potřeba, vyšší transparentnosti a otevřenosti zpráv administrativ. Na druhé je té straně je tady také silný požadavek na to, aby občané a podniky měli dostatek eh, svých eh, měli, do, eh, byli, měli své vlastní silné stránky a to znamená, že potřebujeme posun v rámci veřejné zprávy. A za třetí bychom měli posílit vnitřní trh, digitální jednotný trh. Členské státy a komise si uvědomují, že tím, že budou rozvíjet systémy elektronické zprávy, pak by to vedlo pouze k překážkám v rámci jednotlivých členských států a tím pádem by byla velká překážka na jednotném digitálním trhu a tuto situaci musíme napravit. Nelze, aby si každý vyvíjel všechno sám pro sebe. A Potom dále poslední bod, čtvrtý bod, je to, že musíme zabezpečit trvale udržitelný veřejný sektor, tak aby byl také fit pro 21. století. V minulých dvou letech také tady máme jeden silný politický aspekt tohoto vývoje. A to znamená, že my jsme se proto pustili do přípravy a zpracování akčního plánu pro elektronickou zprávu. Tento akční plán byl důsledek prohlášení ministrů z Malme kterého se v roce 2009 zúčastnili všichni ministři, kteří také potvrdili, že nový akční plán pro elektronickou zprávu je nutný. Také průmysl toto, toto odhodlání sdílí a, e, jako, a poprvé tady máme také odhodlání a názor občanů, protože občané před, především se zaměřují na transparentní prostředí a také se chtějí účastnit veřejné zprávy. To všechno vedlo k tomu, že vznikly čtyři pilíře Eh, posílení kompetencí uživatelů, jednotný trh, efektivita a účinnost a předpoklady eh, pro to, aby všechno to, co bylo eh, zmíněno se mohlo uskutečnit. To znamená, elektronický podpis je třeba umožnit také je třeba umožnit cloud computing, architekturu zaměřenou na služby a tak dále. To je vize, která byla deklarována v Malme a která má být uskutečněna. A pak tady máme jednotlivé vazby, to je deklarace z Malmé a deklarace otevřeného prostředí. A toto všechno se propojí a vzniká akční plán pro elektronickou zprávu. pravo máte čtyři priority, které jsou blíže osvětleny. U té první priority se tady vysvětluje, co ti myslíme dát více kompetencí občanům a podnikům. To znamená, že potřebujeme služby, které budou přístupné pro všechny. Já to vidím špatně, když se musím otáčet. Vidíte to vy lépe? a potom také společná výroba služeb, to znamená otevřít dveře, okna vlád a zpráv třetím stranám, tak aby i třetí strany mohly také poskytovat služby v oblasti e-governance. Musíme také vzít na vědomí skutečnost, že mezi lidmi v občanské společnosti je hodně velkého know-how, které mohou také vlády a zpráva využít. Proto je třeba spolupracovat s třetími stranami, s občanskou společností tak, abychom nabídli lepší služby všem znovu využívání informací veřejného sektoru. To se týká především otevřenější a transparentní vlády a vytváří to další biznis příležitosti tak, aby uživatelé mohli využívat informace, které má veřejná zpráva pro své vlastní účely, pak tady máme větší transparentnost a jde zde také o větší zapojení občanů do politického rozhodování do legislativního procesu, tak aby všichni byli do zmíněných procesu více zapojeny. A, a potom za druhé posílení jednotného trhu. Já jsem se zmínil o překážkách na jednotném trhu ale e-government nám má usnadnit život. Jednoduše několikrát můžeme kliknout a přiblížíme se tak, dostaneme se k určitým službám, ale to často bývá pouze dostupné v rámci jednoho členského státu, ale jestliže chceme jít přeshraničně, tak to vů, například vůbec není možné, a nebo musíme například Eh, potom zaslat dopis. Proto chceme mít také přeshraniční služby v oblasti e-government, chceme také osobní mobilitu posílit, tak aby studenti mohli se lépe pohybovat po Evropě snadněji než v minulosti, tak aby lidé mohli se přestěhovat do jiných zemí a mohli připravit například svůj pobyt z jedno ze svého vlastního bydliště, aby si mohli také kupovat zboží ze svého bydliště a tak dále. A na po, poslední bod jsou tady přeshraniční služby. V roce 2015 bychom měli mít celou řadu služeb, které budou k dispozici přeshraničně online. A za třetí je to efektivnost, účinnost, co to znamená. My chceme se dozvědět více o tom, jak IKT změnilo administrativní a správní procesy, protože e-government se netýká pouze toho, že máte jenom stránku, ale musíte mít například také formuláře online. A proto musíme také znovu vybudovat strukturu veřejné zprávy. E-government také musí snížit administrativní zátěž, to je jasný cíl, a také e-government má potenciál pro ozelenění eh, vlády, protože se snižují časy na cestování a je, používá se méně papíru a tak dále. A na závěr máme předpoklady, to jsou otevřené specifikace, tady je důležitá interoperabilita, což je důležitá věc pro jednotný trh, potom klíčový ve, klíčový subjekt, klíčové subjekty a tak dále a inovativní e-government jaké nástroje má Evropská komise k dispozici. Jak víte, tak elektronická zpráva není komunitární záležitost, Tady toto nespadá do kompetence Evropské komise, ale od roku 2000 se členské státy dohodly, že i zpráva, elektronická zpráva je strategicky důležitá pro všechny členské státy a proto všechny členské státy musí pracovat na společných cílech. Máme politické nástroje, máme akční plán, máme ministerské konference, kde získáváme vysokou politickou podporu. Před měsícem se konala ministerská konference v Poznani a také mimořádně důležitá e, je výměna osvědčené praxe, benchmarking, porovnávání a tak dále. Máme také určité finanční nástroje na uskutečnění těchto plánů. Na jedné straně máme výzkum, máme různé výzkumné plány, to byl eh, výzkumný plán číslo 7, kde byla IKT pro eh, řízení zprávu a také politika je tady důležitá. A nyní přejdeme k dalšímu folii. Toto je eh, jeden příklad priory, to je posílení jednotného trhu Eh, to znamená, jak zlepšíme jednotný trh za eh, příklad tím, že i budeme investovat do přeshraničních služeb v oblasti elektronické zprávy, že se také dohodneme na společném seznamu klíčových služeb a také budou i služby v oblasti e-government plně interoperabilní. A také na další stránce máme další klíčové akce, což je revize směrnice o elektronickém podpisu a potom akce 16 je rozhodnutí Rady a parlamentu o vzájemné uznávání elektronické identifikace. O tom se ještě dozvíte více. Zatím vám děkuji za pozornost. Dank. Srdečný dík, to byly informace ze strany komise a nyní máte příležitost, pokud se chcete ptát, můžete klást vaše dotazy. Jinak přejdeme do druhého kola. Pokud má někdo dotaz, tak se prosím hlaste hned. Mám tři stručné poznámky a otázky. EU byla velmi aktivní v oblasti elektronické zprávy od roku 2005. A existuje také několik studií o interoperabilitě a využití elektronických služeb v českých státech. Ale v řadě z nich výsledky elektronické zprávy nejsou příliš pozoruhodné. A v řadě členských států elektronická zpráva a IKT jsou používány takovým způsobem, který nebojuje s byrokracií. A řada těchto projektů byla koncipována vládami na stejných eh, byrokratických zásadách. Takže jsme nebyli schopni efektivně využívat eh, současné technologie, abychom vytvořili elektronickou zprávu. A dostupnost elektronických služeb je jeden z hlavních důvodů, proč by evropští občané měli začít požívat počítače. A pokud nejsme schopni poskytnout občanům efektivní, užitečné služby a efektivní obsah pro každodenní život, potom vlastně nenaplníme cíle digitální agendy. A jaké pokroky byly dosaženy v oblasti elektronické zprávy? Jak hodnotíte interoperabilitu a využití elektronické zprávy v jednotlivých členských státech. Za druhé, co se mění na přístupu a cílech komise pro vytvoření skutečně funkčního digitálního jednotného trhu výrobku a služeb. A za třetí, jaká, jaké jsou měřitelné cíle pro elektronickou zprávu, které byly splněny a jaké jsou měřitelné cíle pro budoucnost. Děkuji. Paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, požádat pana Arigiho, jaké jsou finanční zdroje pro příští finanční období 2014-2020 pro realizaci služeb elektronické zprávy a nehovořím nutně o jejich rozvoji na národní úrovni, ale spíše jde o zajištění přezraniční interoperability. Existuje program Horizon 2020, ale jsem si jistá, že existují další položky z víceletého finančního výhledu, které by mohly být použity. Děkuji. Děkuji, paní Madurel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našemu řečníkovi. Omlouvám se za to, že jsem přišla něco později. Nevím, zda má otázka souvisí s něčím, co již zaznělo z úst řečníka. Vracím se ke čtyřem pilířům u těch jednotlivých akčních plánů. Vše jde cestou správné koordinace mezi členskými státy. A dochází k této koordinaci nebo ne? Jaké problémy existují v terénu? Děkuji a nyní dáme slovo našemu expertovi, aby mohl odpovědět. Děkuji. Děkuji za tyto otázky a poznámky. pro pana Cukalase. Řekněme, že měřitelné cíle pro elektronickou zprávu, tedy minulý akční plán stanovil velmi specifické, konkrétní cíle pro, pouze pro veřejné zakázky, pro elektronické veřejné zakázky. Bylo řečeno, že do roku 2010 50 Procent veřejných zakázek by mělo být dostupné online. A mělo by to být tedy využíváno 50% jednotlivých společností. A to se ukázalo jako příliš optimistické. A poslední čísla, která máme, jsou, že dostupnost elektronických veřejných zakázek v roce 2010 byla pod úrovní 16% a nemáme spolehlivé údaje pro využívání elektronických zakázek. Takže v tomto akčním plánu jsme stanovili také ambiciozní, ale trošku realističtější cíle. A ty cíle, které zde jsou, že do roku 2015 50 občanů EU bude moci využívat elektronickou veřejnou zprávu a ta čísla z roku 2010, že to bylo asi 42%, kteří využívali e-government. A věříme, že ten pokrok byl pomalý, ale v roce 2010 eh, došlo k určitému nárůstu, takže do roku 2015 eh, snad překročíme hranici 50%. A stejný ukazatel u podniků, 80 podniků bude využívat e-government a zatím to je 60 Takže věříme, že se nám podaří ten cíl splnit. Jak měříme dostupnost elektronické zprávy? Jak řekla paní Tykau, je to 20 základních veřejných služeb, které jsou online a to se měří od roku 2001 a nyní vidíme, že cíl, který je v metodice, kterou tehdy používáme, byl ve značné míře úspěšný. Ve stále větším počtu států je dostupnost buď 100% nebo téměř 100% u dostupnosti elektronických služeb. Existují rozdíly mezi zeměmi, ale trend je určitě takový, že všechny státy dělají velké pokroky, pokud jde o tyto ukazatele. Pokud jde o využívání elektronické, proměření využívání, tak využíváme Eurostat a Národní statistické úřady, které schromažďují údaje o tom, kolik je uživatelů elektronické zprávy. Otázka o finančních zdrojích, které budou pro finanční výhled 2014-2020. Komise navrhla jako součást Horizont 2020 facilitu pro propojení Evropy, Connecting Europe, a to by mělo sloužit k rozvoji transevropských sítí energie, komunikace, ale také IKT. Zejména se jedná o vysokorychlostní eh, širokopásmé připojení. A finanční obálka pro část IKT je 9,2 miliardy a z toho komise navrhuje aby 2 miliardy byly na rozvoj přezraničních služeb v strategických oblastech, jako jsou veřejné zakázky, elektronická identita a podobně. A návrh komise byl zaslán radě a parlamentu. A nyní budeme tedy tyto otázky budeme projednávat na jiné úrovni. A nyní pro paní Madurel. Koordinace s členskými státy. Je to pravda. Měla to být vlastně pátá priorita pro náš akční plán. Zaslouží si to oddělenou kapitolu v akčním plánu pro elektronickou zprávu. A skutečně, pokud členské státy nebudou spolupracovat, tak eh, nemůžeme ničeho dosáhnout. A v posledních letech členské státy byly nakloněny spolupráci. V minulosti pro elektronickou zprávu 2010 existovala podskupina a teď máme různé tedy pracovní skupiny, kde jsou zástupci členských států a oni se rozhodli analyzovat pokroky a sdílet informace. Chtějí také zjistit, zda míra pokroku je dostatečná, zda stanovené politické priority stále platí a podobně. Členské státy jsou klíčové pro koordinaci. To je priorita akčního plánu. Srdečně děkuji za tyto informace. Tím končíme tento první panel. A nyní prosím experty pro druhý panel, aby šli k nám nahoru pan Katinat a pan Pierre Breune. a budeme moci pokračovat. Ano, můžeme začít. A není je to o využívání výhod elektronické fakturace v Evropě a slova má pan Michel Katinat a Peter Brajne. A myslím, že každý z nich má 10 minut pro své sdělení a potom budeme mít otázky. Prosím, pane Katina, možná začnete vy. Děkuji, pane předsedo. Paní Tykau. Já zde zastupuji dvě generální ředitelství, která mají na starosti elektronickou fakturaci. Mé vlastní generální ředitelství podnikání a promysl a také generální ředitelství pro vnitřní trh a služby. Mé první sdělení bude zdůraznit eh, přispění této iniciativy o elektronické fakturaci pro růst a zaměstnanost. Jde o iniciativu, která je strukturující, a jejím cílem je dovést podniky, aby vytvořili integrované systémy a naprosto digitalizované systémy pro fakturaci. Elektronická fakturace z tohoto hlediska je, je aplikací, která je naprosto zásadní pro podniky. Elektronická fakturace je skutečně jádrem ekonomické aktivity veškerých podniků, malých či velkých, a přímo souvisí s jejich výrobním systémem, s finančními okruhy a s účetnictvím. Pro podnik přejít na elektronickou fakturaci znamená přejít do digitálního světa. A právě u tohoto přechodu je možné získat zásadní užitky, pokud jde o efektivitu. Elektronické faktury zajišťují mnohem kratší platební lhůty, menší chybovost snížení nákladů na tisk a na poštovné a zejména naprosto integrované digitální zpracování, jak už jsem už hovořil. Máme za to, že 10% celkového objemu faktur mezi podniky jde integrovanou elektronickou cestou. Tedy potenciál pro elektronickou fakturaci je skutečný, ale bohužel velmi málo využívaný v Evropě. Technické překážky stále existují a je třeba řešit cestou normalizace. Existují také legislativní překážky, které omezují využívání. A právě v tomto kontextu Evropská komise se zavázala podporovat elektronické, elektronickou fakturaci. Komise schválila v loňském roce eh, v prosinci 2010 fakturaci, eh, směrnici o fakturaci, která navrhuje učinit z elektronické fakturace je hlavní způsob fakturace v Evropě do roku 2020. Tento akční plán se člení okolo čtyř priorit. První priorita zajistit právní rámec, který bude nediskriminační pro elektronickou fakturaci. A jak víte, současný rámec je diskriminační na úkor elektronické fakturace. Za druhé, podporovat elektronickou fakturaci u malých a středních podniků a víme, že pokud malé a střední podniky přejdou na elektronickou fakturaci, tak si budeme moci říci, že většina podniků přešly na elektronickou fakturaci a třetí pilíř upřednostňovat interoperabilní prostředí, opět se vracíme k interoperabilitě a za čtvrté podporovat přijetí společných norem. Již rok jednotlivé složky Evropské komise se zasazují o realizaci těchto cílů. Značné pokroky byly dosaženy, ať už na legislativní úrovni, se schválením nové směrnice o DPH z roku 2010, která ruší veškerou diskriminaci mezi papírovou a elektronickou fakturací. Evropská komise připravila vysvětlující pokyny, které mají usnadnit eh, chápání legislativního textu a mají také usnadnit optimální transpozici ze strany členských států. A pokud jde o elektronický podpis, víte, že současná směrnice vyvolává potíže. Komise se tedy zavázala revidovat tuto směrnici již od roku 2012. Pokud jde o druhý pilíř schválení přijetí elektronické fakturace malými a středními podniky. Komise spouští oborové projekty nesmírně pragmaticky. To projekty spočívají ve skutečnosti ve vypracování díky poskytovatelům služeb platformy interoperability mezi velkými podniky a malými a středními podniky. Takže jdeme odvětví po odvětví, schromažďujeme příslušné subjekty, velké a malé podniky a poskytovatele služeb a platíme poskytovatele služeb, aby vytvořili tyto platformy interoperability. Což znamená, že každý podnik na tom řetězci předané hodnoty si může zachovat vlastní systém, vlastní digitální systém a můžeme vytvořit rozhraní se systémy, tedy příkazů a dodavatelů. Takže testujeme tyto platformy a potom je dáváme k dispozici jednotlivým subjektům. Až eh, dosud máme takovou zkušenost, že využití těchto platform interoperability pro oblast textilu, automobilového průmyslu a logistiky dopravy. A v roce 2012 spustíme dva nové projekty, které se týkají cestovního ruchu a potravinářského průmyslu. Pokud jde o slou, pokud jde o oblasti 3 a 4, budu stručný, bude o tom hovořit Peter Brain mnohem podrobněji. Týkají se zásadně normalizace a spočívají v eh, požádání normalizačních eh, úřadů o vyjasnění fungování elektronického, elektronické fakturace. Existují určitá pravidla eh, týkající se zejména finanční kontroly, abychom dodržovali příslušná daňová pravidla. A i v této části jsme žádali normalizační úřady evropské i mezinárodní aby zajistili konvergenci, mimo jiné v oblasti semantické, tedy pokud dochází k zastání faktury, aby údaje v těchto fakturách byly normalizovány. Musíme vědět, jaké informace by měla být zanesena do faktury podnikem, ale tyto informace by měly být stejné. To znamená, že by to mělo být normalizováno u technické interoperability je to do jisté míry jednodušší, protože disponujeme složitými digitálními systémy, které umožňují interoperabilitu, ale je třeba, aby vyměňované údaje byly normalizovány. Není možné změnit adresu, proměnit adresu ve jméno dodavatele, to prostě nejde. Mé druhé sdělení je, že komise se nepodaří samotné prosadit elektronickou fakturaci. Činnost členských států je nutná. Je klíčové, aby členské státy se přímo zavázaly pro rozvoj elektronické fakturace ze stejného titulu jako Evropská komise a Evropská úroveň. A právě v tomto duchu jsme vyzvali členské státy, aby vytvářely národní fora pro elektronickou fakturaci. A tato fora musí podporovat nasazení elektronické fakturace na národní úrovni a musí také zapojit všechny klíčové subjekty, ať už jsou veřejnoprávní či soukromé, musí definovat překážky a předkládat návrhy a nabízet řešení. Abychom vyřešili tyto překážky. 18 členských států vytvořili toto fórum. Itálie a Francie právě ohlásili, že tak učiní u Francie, u Francie to bude velmi brzy, u Itálie to již hotové. Máme tedy minimálně 20 členských států, které již nyní vytvořili Národní fórum. Na evropské úrovni jsme vytvořili Evropské fórum o elektronické fakturaci, které schromažďuje zástupce národních fór, dalších subjektů, které považujeme za klíčové. A toto Evropské fórum je pověřeno na evropské úrovni opět, aby poskytovalo diagnózu situace a aby mohlo přijmout nezbytné kroky pro řešení případných překážek, které by bránily elektronické fakturaci. První setkání fora bude na září, v září 2011. Čtyři pracovní skupiny vznikly, které by měly poskytnout informaci do léta 2012 komisi, kterou projednáme uvnitř Evropského fóra a umožní to komisi skrze doporučení pokračovat ve vytváření nezbytných opatření pro přijetí elektronické fakturace. Tolik jsem vám chtěl sdělit. Závěrem jsem chtěl zdůraznit to, co jsem chtěl učinit, tedy význam elektronické fakturace, zejména v současném ekonomickém kontextu. Komise je naprosto nasazena pro podporu elektronické fakturace, ale nemůže jednat sama. Potřebuje nejen podporu členských států, ale také podporu parlamentu, aby elektronická fakturace se stala evropskou realitou. Děkuji vám za pozornost. Ganz, ganz herzlichen Dank. Srdečný dík. A nyní má slovo pan Brajene. Dobré odpoledne všichni. Dobrý den, pane předsedo, dobrý den, paní Tykau. Já jsem si vyslechl to, co řekl pan Katina a to je v souladu s mým názorem. Já jsem Pierre Braine, jsem z PricewaterhouseCoopers a spolupracuji s Evropskou komisí v oblasti projektů týkajících se elektronických faktur. Přejdeme-li k prvnímu slajdu, tak na evropské úrovni můžeme ušetřit v průběhu 6 let 243 miliard euro. V Belgii se kalkulovalo s úsporou ve výši 3 miliony euro. To znamená, že potenciální úspory jsou opravdu vysoké ale pak také vidíme, že celkové elektronická fakturace v EU je nižší než 15 A to je zvláštní věc. Technologii máme k dispozici, legislativa elektronickou fakturaci také umožňuje, ale my jsme nyní v takové situaci hlava 22. A naši dodavatelé nemohou posílat faktury elektronicky nebo je nemohou eh, obdržet elektronicky, to znamená, že já se také pohybuju v tomto začarovaném kruhu. Objem elektronických faktur se musí zvýšit tak, aby opravdu to byla relevantní záležitost a proto musíme zaprvé využívat otevřené standardy, e, právní e, předpoklady musí být zjednodušeny a s tím již se začalo a podle mého názoru je nejdůležitější, aby šly vlády příkladem a to například v oblasti e, otevřených standardů znamená, že musíme vytvo- vyřešit takzvaný standardizační paradox. To, co nazývám standardizačním paradoxem, že my máme tolik standardů, tolik norem, že na konci vlastně žádné normy nemáme. Máme tady nejrůznější standardy, ISO, DAT standardy, OISI standard a také všichni se snaží o harmonizaci těchto norem, ale jde to stuha a komise a parlament a všichni ostatní aktéři by se měli snažit o stimulaci tohoto konvergenčního procesu, tak aby vznikly jednotné standardy. A když hovoříme také o právních požadavcích, tak tady hovoříme především o DPH. My jsme spolupracovali s DG Taxit, v roce 2008 a tam jsme zahájili proces rovného zacházení s papírovými a elektronickými fakturami. To znamená, že ze staré směrnice byly odstraněny eh, všechny předpoklady, to znamená, že e, daňové subjekty nyní musí zabezpečit interoperabilitu. Jednotlivý subje, jednotlivé subjekty musí ovládat své Eh, účetní procesy a měly by také využívat výhod elektronické fakturace. Tento proces byl zahájen v roce 2010 s veřejněním směrnice, ale musí to být ještě transponováno do národní legislativy. A proto se obracím na komisi a na parlament a žádám je, aby zabezpečili, aby členské státy a zapracovali do vnitrostátní legislativy tuto směrnici, což znamená rovné zacházení s veškerými postupy, tedy s fakturací, ať jsou faktury na papíře či v elektronické podobě. A potom poslední aspekt, tady jsem hovořil o modelové roli vlády, a já osobně se podílím na projektu PEPOL, který byl zahájen v roce 2007 odborem pro IKT v komisi a tady se to týká e, zřízení infrastruktury, aby dodavatelé mohli posílat své faktury do komise elektronicky a potom máme tady také další e, proces, to, to je program PEPOL, který se týká zadávání veřejných zakázek, takže my máme dva projekty e-Prior a PEPOL a tyto dva projekty by měly být také v Evropě propojeny. Jak již jsem řekl, tato, toto řešení je aplikací, kde mohou posílat eh, podniky elektronické faktury a máme tady supplier portal, na, kterého, na který se může popojit malý podnik, tak může snadno předkládat elektronické faktury. Pokud se týče rollout, tak 30 dodavatelů je již nyní propojeno a může být propojeno a bude propojeno se systémem e-prior, ale my jsme zjistili v praxi, že tento proces je pomalý a právě proto e-digit se rozhodl pro zařazení doložky do smlouvy eh, tak, aby komise mohla povinovat jednotlivé dodavatele eh, k posílání faktur elektronickou cestou a to komise také nyní udělala. Vidíte, že my také využíváme poskytovatele služeb, a to znamená, že žádáme dodavatele, aby poslali faktury elektronicky do e-prior, ale některé podniky posílají své faktury eh, poskytovatelům služeb a prostřednictvím těchto poskytovatelů služeb jdou potom tyto faktury k nám. A v současné době také máme i platformu pro veřejné zakázky. A já se také domnívám, že e-prior, tedy platforma pro veřejné zakázky, by měla být využívána v rámci všech institucí. Poslední slovo. Já jsem také členem belgického e-fora a také mohu potvrdit, že belgické fórum také se těší eh, na to, že bude spolupracovat s evropskými institucemi a také bude čerpat zde nové know-how a právě proto je důležité, aby instituce eh, vedly, byl, eh, měly vedoucí roli. Děkuji vám za tyto informace a nyní můžete položit otázky. Pan Cukalas jako první, prosím. Děkuji, pane předsedo. I když eh, si myslím, že oba řečníci, kterým chci poděkovat, říkali věci, na které bych se chtěl dotazovat. Dvě věci. Očekávám konkrétní odpověď. Kterou cestou se máme vydat, aby elektronická fakturace mohla být použita co nejdříve v Evropské unii, zejména pokud je o elektronické obchodování přes hranice. A jaký je harmonogram komise a jaká je úloha společných technických norem v této otázce? Děkuji. Paní Hercog. Hotikau, čulio. Takže paní Tykau nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Pan Kelly chce také vystoupit, je to tak? A chci odpovědět, pokud jde na začátku roku 2009, komise pověřila Evropský normalizační úřad ve věci elektronických faktur. A vzpomínám si, že když jsme měli slyšení komisaře Tajányho, zeptala jsem se na iniciativu na podporu elektronických faktur a s velkým zájmem jsme očekávali akční plán, který by urychlil zavedení elektronické fakturace. A prvním krokem by bylo mít e, všechny systémy veřejných zakázek, které by používaly elektronickou fakturaci. A konference v Manchesteru uložila, aby do roku 2015 50 všech veřejných zakázek na evropské úrovni šly cestou elektronické fakturace. Takže je to velmi důležité. Je důležité, aby všechny systémy veřejných zakázek využívali elektronickou fakturaci. A, a díky tomu vlády uvidí takový příklad a jednotlivé společnosti budou mít zájem o využití elektronické fakturace a budou moci lépe být v součinnosti s trhem elektronických veřejných zakázek. Viděli jsme studii Evropské komise, která ukazuje, že u každé faktury se ušetří 6 euro. Vzhledem k tomu, že dojde k menšímu znečištění prostředí, použije se méně papíru a kontrolní úřady také ušetří, dochází k menší chybovosti a to vše to vše tedy váží 6 euro. Ukazují se tedy jasné výhody elektronické fakturace a vlády mohou jít příkladem a mohou tedy zapracovat do systému elektronických veřejných zakázek elektronickou fakturaci. Pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych trošku tedy vrátit k částce 2,43 miliard. K jakému datu to je a je, je to pro vlády nebo pro podniky a jsou na tom některé země lépe než jiné v současnosti. A jaká je situace celosvětově, jak to vypadá? A konečně poslední řečník hovoří o termínu 2015 50%. Máme nějaký cíl pro 2020? Děkuji a znovu uděluji slovo oběma řečníkům, pan Katinat jako první. První otázka je asi nejobtížnější, protože bohužel nemáme úplně přesvědčivou diagnózu, o kterou se podělit o nejlepším způsobu, jak zajistit rozvoj elektronické fakturace. Kdybychom měli tyto znalosti, tak by bylo samozřejmé, že bychom v našem sdělení zvolili tuto cestu. Takže vidíte, náš přístup zde některé blokující prvky byly již eh, rozpoznány a chceme postupně ty prvky odstranit. Ale dokud budou přetrvávat tyto faktory, které blokují, tak nebude možné, aby se elektronická fakturace zdárně rozvíjela. Existuje mechanismus díky národním či evropským fórum, abychom neustále lépe definovali ty faktory, které blokují situaci, abychom je mohli odstraňovat. Až se nám to podaří, tak bude velmi rychle možné docílit skutečné exploze, explozivního nárůstu elektronické fakturace. Existuje tedy celý proces, ale ta cesta není úplně jasná od nynějška až do roku 2020. Až na ty čtyři plíře, o kterých jsem hovořil. Pokud jde o normy, společné normy, jaká je jejich úloha? Myslím, že z důvodu jasnosti musíme oddělit tedy semantické aspekty od technických aspektů. Ve čtvrtém pilíři jsme definovali model NC5, to je model semantický, kde vysvětlujeme a normalizujeme údaje které musí být cestou elektronické faktury předány. S možností rozpoznají identifikace, zda jde o cenu, zda jde o adresu a podobně. Tato semantická normalizace je naprosto zásadní, nevyhnutelná. My jsme žádali evropské orgány, aby pracovali s NC Facts, kde došlo k restrukturalizaci. Oni sami měli určité problémy s byrokracií, jako veškeré větší instituce a není organizace je již v pořádku a mají tedy vedení, které skutečně je připraveno pracovat v oblasti semantiky u elektronické fakturace. Takže díky tomu bychom měli být schopni postoupit směrem k tomuto jednotnému semantickému modelu. Pokud je o technické aspekty, nic si nenamlouvejme. Nikdy nebude existovat jeden jediný systém. Je tu příliš mnoho systémů na to, aby to získal jeden jediný systém. Ale jsme schopni vytvořit příslušná rozhraní, která postupně umožní zajistit interoperabilitu. A nyní u veřejných zakázek. U veřejných zakázek si já sám osobně myslím, že veřejné zakázky jsou nezbytným prvkem, aby svět eh, obchodu přešel na elektronickou fakturaci. Zejména v Evropském fóru máme jednu ze čtyř pracovních skupin, která má za cíl definovat eh, osvědčené postupy a v některých evropských zemích existují rozhodnutí pro to, aby elektronická fakturace byla povinná ve všech kontaktech s veřejnou zprávou, zejména u veřejných zakázek. Takže v následujícím roce budeme samozřejmě spolupracovat se členy fóra, s předsedou, který byl určen u Evropského fóra, který nám předloží doporučení. A pokud skutečně budeme přesvědčeni, že veřejné zakázky mohou být zásadním faktorem pro elektronickou fakturaci, tak rozhodneme. Prozatím stanovisko komise je nečinit eh, elektronickou fakturaci povinnou na úrovni veřejné zprávy. Ale je to samozřejmě věc k diskusi, která bude záviset na doporučeních Flora. U té studie. Tady vám chci poděkovat za otázku, to je dobře vidět, eh, v čem tvý problém. Pokud je váš postoj zcela racionální, tak si řeknete, vlastně všechny podniky by měly přejít na elektronickou fakturaci. Existují takové úspory, že je těžké pochopit, proč to nedělají. Ale je tu určitá kulturní odolnost vůči změnám, která znamená, že se nemůžeme rozhodovat za podniky, ale je třeba odstranit překážky. A je třeba to vlastně nějakým způsobem ukazovat. Já spolehám na definování osvědčených postupů, abychom ukázali podnikům, že díky hmatatelným prvkům přechod na elektronickou fakturaci není nemožný. Zvlá- je zvládnutelný a poskytuje celou řadu výhod. A to je největší potíž. Bojovat s touto odolností vůči změnám. A u těch posledních otázek pana Kellyho dám slovo Pítrovi. Děkuji, pane Katina. Já bych eh, chtěl doplnit u této odpovědi, pokud říkáme 6 euro na fakturu nebo 30 euro na fakturu, studie se liší, liší se rozsah celého procesu, záleží na úhlu pohledu. Ale jde o to, že pokud máte, že jenom jeden každý desátý dodavatel vám posílá elektronické faktury, tak to prostě není ono. Ta technologie to umožňuje, legislativa také, je možné používat elektronické, je to možné z hlediska DPH, takže tato věc je irrelevantní. Pokud pouze každý desátý posílá fakturu elektronicky, tak proč vlastně se obtěžovat tím, že máme dva systémy. Ten objem musí nárůst a je třeba se podívat na úlohu veřejné zprávy, která by měla být příkladem. Je tu rozsah 45 až 65 podle jednotlivých států, které obchodují tedy s veřejnou zprávou. Je tu potenciální objem, který není vyčerpán. A pokud požádáme tyto firmy, aby poslali faktury elektronicky, tak vlastně nabídnou normalizované specifikace, bude to UNC fakt nebo NB, NBI, a pokud budou také příkladem u těchto norem a po určité metodě souladu, skutečně poskytnou příklad či prostředek, jak splnit ty právní požadavky. Tedy pokud budou vlády sami investovat, půjdou příkladem, tak eh, to může znamenat skutečně pozitivní vývoj. Zvýší se objem, podpoří se využívání těch norem a poskytneme osvědčený postup, jak řešit tuto situaci z hlediska souladu s právem. Takže stát by skutečně měl zde jít příkladem. Děkuji. Děkuji. Je mi líto, že vás tak honím, ale máme opravdu napjatý časový plán. Děkuji za informace, za precizní vylíčení a začínáme další panel. Vítáme mezi námi paní Adriany Ferti z Evropského výboru pro Interoperable Systems, EKIS, a bez dlouhých úvodů bych vám chtěl předat slovo. Prosím. Thank you very, very much. Děkuji vám. Jmenuji se Adriany Ferty, zastupuji pana Viněho, který se omlouvá za svou nepřítomnost. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní Tykau za pozvání na toto minislyšení, které organizuje výbor ITRE. Chci začít následujícím. V posledních letech pouze několik států a jejich zpráv se snaží o zavedení elektronických zpráv také i přeshraničně. Tak, aby veřejné zprávy mohly poskytovat služby přeshraničně, pak musí být interoperabilní to je také účel pro maximální využití IKT. Komise předložila návrhy, které umožní parlamentu, aby by schválil nařízení, které také eh, usnadní schvalování předpisů. Je třeba, aby reformní návrh byl schválen co nejdříve, tak abychom mohli využívat plně interoperabilitu. Moje prezentace se zaměří na tři hlavní témata. Za prvé, budu hovořit o významu interoperability a také o jednotlivých dokumentech. Za druhé je třeba mít otevřené standardy a e, musíme se vyhnout omezení konkurenceschopnosti a za třetí standardizační balíček má velký potenciál na využití také v oblasti veřejné zprávy. As noted above, there are a number of policy and legislative documents. Je tady celá řada dokumentů, které se zabývají interoperabilitou obecně. To je například sdělení komise, které schválila a vydala komise před lokem a je to také revizovaný rámec interoperability, který byl schválen v prosinci 2010. Zde komise zdůrazňuje, že je důležitá interoperabilita eh, pro přeshraniční služby. Interoperabilita má také sehrává klíčovou roli v agentě z roku 2010. Je také klíčem k dosažení strategie 2020. Digitální agenda může být nastartována jedně tehdy, jestliže bude zabezpečena interoperabilita. Také jsou schvalovány předpisy pro podporu interoperability již od 80. a 90. let. Také jsme se eh, interoperabilitou zabývali v souvislosti se směrnicí o ochranném autorském právu. Interoperabilita také byla centrem případu Microsoft, kde byl vynesen rozsudek, kde se také připomínalo, že je třeba zamezit zneužívání monopolu. Interoperabilita také podporuje standardizaci zde vydala komise svůj návrh v roce 2007. Jde také o snížení nákladů na veřejné zakázky. Nyní bych se chtěla zaměřit na jednotlivé body. To znamená, že informační technologie a její interoperabilita je zásadně důležitá jak pro veřejné zprávy, tak i pro podniky po celém světě. Tato interkonektivita konektivita je důležitá pro využívání všech know-how a systémů, což znamená, že počítačové programy si mohou vzájemně vyměňovat informace, které společně využívají. Také interoperabilita mezi, systém, mezi systémy lze zřídit jasnými pravidly pro interoperabilitu konektivitu a také zřízením interfejsu. Ovšem některé systémy jsou uzavřené a neumožňují interoperabilitu. Otevřené normy umožňují aby jednotliví uchazeči se je mohli správně informovat a také jednotlivé subjekty také mohou využívat nejlepších nabídek. Je třeba také se vyhnout tomu, abychom omezovali hospodářskou soutěž. Otevřený svět nabízí různé obchodní příležitosti a také další příležitosti zákazníkům. Jestliže nevytvoříme interoperabilitu, pak uděláme z obchodu, tak říkajíc, rukojmího. Interoperabilita znamená, že občané by měli mít také schopnost, schopnost eh, komunikovat s veřejnou zprávou. A zákazníci, občané by neměli být omezeni. A také tak, aby mohli občané mít přístup k informacím vlády, tak nemu, nesmí Eh, musí mít to možnost dělat celá jednoduše a nesmí být od nich vyžadován extra software. Je třeba zaba, eh, zabezpečit rovné zacházení pro všechny subjekty. Eh, podle komunitárního práva je třeba zabezpečit také využívání mezinárodních standardů ve veři, v oblasti veřejných zakázek a také v rámci veřejných zakázek musí mít všichni uchazeči o zakázky stejné možnosti. To znamená, že musí eh, být všechny normy standardně formulovány a definovány. Členské státy musí používat normy, které podporují interoperabilitu. With EU public procurement rules for contracting authorities. Za A. Jednat s jednotlivými subjekty rovným způsobem, transparentně a nevytvářet technické specifikace tak, aby se vylučovaly na jejich základě jednotlivé produkty a ne odkazovat na určité technické postupy či značky a zajistit, aby zásady ze smlouvy byly dodržovány. Jak už jsem řekla, smlouva upravuje zásadu diskriminace a rovného zacházení, což se týká všech procesů v oblasti veřejných zakázek v Evropské unii. Legislativní návrhy, které byly schváleny Evropskou komisí minulého června, až jsou nyní předloženy parlamentu, vylepšují a posilují stávající režim s důrazním potřeby, kdy veřejné úřady by měly optimálně tyto normy využívat v oblasti softwaru a tyto úřady by měly mít seznamy jednotlivých dodavatelů a mělo by to také přispět ke snížení příslušných rizik. Tato kritéria se týkají také zásady otevřenosti, transparentnosti a dostupnosti údržby. A také to pokrývá neutralitu a kvalitu. A také by to mělo umožnit, že normy, které vyvinou soukromá konzorcia, budou jako reference uváděny ve, veřejných konzorcích. Pokud jde o otevřené normy, je třeba zajistit rovné podmínky a zajistit konkurenceschopnost podle zásluh a je zásadní, aby otevřené normy byly takto nabízeny, abychom dosáhli interoperability. Komise na základě návrhu z června 2011 vzhledem k uznávání produktů ze soukromých zdrojů byly na stejné úrovni a měly rovné podmínky a uznáváme také práva v oblasti IKT. Kromě toho, z hlediska pohledu duševního vlastnictví je klíčové, aby práva duševního vlastnictví byla naplňována. Kromě toho zejména z hlediska pohledu duševního vlastnictví je klíčové, aby práva duševního vlastnictví, která jsou zásadní pro naplňování těchto norem, byla využívána veřejnými úřady a aby jim byla licencována na základě nediskriminačního pravidla. A aby držitel duševního, práva duševního vlastnictví tedy toto nabízel bez eh, odměny. Toto je potvrzováno nedávno schválenou průřezovou legislativou, kde je potvrzeno, že tyto licence mohou být také bezúplatně nabízeny. V souladu s eh, návrhem komise v tomto směru je zásadní a naplňování ze strany členských států této zásady přispěje k naplnění cíle větší interoperability u veřejných služeb. Kromě toho by mělo být zdůrazněno, že realizace u členských států zásady otevřenosti která je vtělená v evropském rámci interoperability, je také důležité. Zejména proto, aby produkty IKT zajišťovaly, že jsou zde uvedeny reference na otevřené normy. A měly, mělo by to být zajištěno jak tedy na jedné straně otevřenými zdroji, na druhé straně tedy vlastnickými normami. Je třeba vzít v úvahu v Evropském parlamentu, zejména v kontextu diskuse o normalizaci IKT. A je to skutečně naléhavé z hlediska další interoperability služeb IKT, aby revidovaný návrh o normalizaci se stal právem Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Srdečně děkuji za tyto informace. Má někdo ještě dotaz? Pan Kalas? Já mám několik otázek. Za prvé, jak můžete zabezpečit, že úsilí eh, normalizace veřejných služeb budou fungovat dobře a nebude to bránit inovaci v digitálních veřejných službách. A za druhé, jaká je minimální úroveň norem, které bychom měli nastavit tak, abychom měli evropsky založené veřejné služby a abychom zde tyto služby a předpisy nedefinovali příliš konkrétně. Danke Děkuji vám. Možná, že dokážete zodpovědět tyto dvě otázky zajisté, pane předsedo. Za prvé jsem toho názoru, a to již jsem řekla, že je klíčové zabezpečit interoperabilitu co nejdříve a interoperabilita je klíčem pro fungování EU. A také my jsme tady proto, protože EU zatím neměla dostatek interoperability a to také bránilo zásadním způsobem v minulých desetiletích inovaci. To se týká první otázky, toto je odpověď na první otázku. A za druhé, pokud se týče minimálních norem, a tak, aby no, EU nebyla příliš konkrétní. Já se budu vychá- snažit vycházet ze svých právnických znalostí. Já se domnívám, že schválené návrhy Evropskou komisí v červnu dávají dostatečně detailní i obecnou specifikaci, tak abychom mohli stanovit obecný rámec pro normy, tak abychom se vyhnuli konkrétním pojmům. Děkuji. Srdečně děkuji a pokud souhlasíte, tak má slovo ještě na závěr paní kolegyně Tykau. Už nám bylo sděleno, že další řečník má potíže s tím, aby se včas dostavil k další rundě, takže nyní má paní Tykau možnost to schrnout. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se zajímají o tuto diskusi a také expertům, kteří uvedli svá stanoviska a svá doporučení týkající se toho, co se odehrálo a co by se mělo odehrát v členských státech a v evropských institucích a v jednotlivých podnicích. Výsledek je, že bychom měli všichni spolupracovat, pokud chceme mít digitální vnitřní trh. Ano, skutečně potřebujeme normalizaci dat a je důležité, aby se to dosáhlo pro elektronickou fakturaci. A takový prvek bude klíčový pro elektronické služby. A netýká se to pouze veřejných zakázek. Mělo by to skutečně navazovat na obchodní rejstříky, na všechny rejstříky firem, které platí DPH. A takový přístup musí být nutně průřezový, pokud máme dosáhnout interoperability jednotlivých služeb. A co se týče zavedení elektronických faktur, já jsem přesvědčena, že Zásadní bude pokrok v oblasti vzájemného uznávání elektronických podpisů. A to říkám proto, že dnes probíhá diskuse o elektronických podpisech a způsobech ověřování elektronických podpisů. A celá řada odborníků se domnívá, že systémy veřejné infrastruktury jsou důležité a tento přístup je velmi podobný současné praxi u elektronických podpisů. A směrnice, která se týká elektronických podpisů, definuje elektronické podpisy jako soubor elektronických dat, které jsou připojeny nebo logicky přidány k jiným elektronickým datum a, a to je v článku 2 bod 1 směrnice. Takže existuje právní základ, pokud chceme navázat ověřování a elektronické podpisy. Ale měl by to být rozdíl mezi oběma funkcemi. Prakticky jakýkoliv podpis bude mechanismem pro ověření svým způsobem. Ale pro účely elektronických podpisů ověřování, jak je uvedeno ve směrnici, se může týkat ověření dat a nikoli nutně ověření celku, který je v pozadí. Tudíž veškeré procesy, které zajistí pouze ověření určité entity, nemůže získat statut plnohodnotného elektronického podpisu. A proto je důležité zde zdůraznit, že řada zemí, které realizovaly různé metody pro ověřování jednotlivých eh, entit, jsou v přechodné fázi. A tam, kde metody ověřování jsou přátelštější vůči uživatelům, zase úroveň zabezpečení je nižší, tedy je důležité zajistit, aby elektronické podpisy a elektronická identita byly řádně zohledněny v budoucím legislativním rámci. Chci říci několik slov o skutečnosti, že národní harmonizace týkající se elektronických podpisů v rámci aplikace elektronické zprávy se liší v jednotlivých státech. A pouze v malém počtu zemí došlo k implementaci jednotné politiky, co se týče elektronického podpisu a související infrastruktury. A celá řada zemí se soustředuje na vývoj národního rámce pro elektronický podpis a méně se soustředuje na aspekty přezraniční interoperability elektronických podpisů a proto jsem přesvědčena, že pro rozvoj aplikací, které se opírají o evropskou interoperabilitu elektronických podpisů s cílem ověřit tyto podpisy. Nejdůležitější doporučení by bylo mít federaci validačních úřadů. Tento koncept se opírá o formu jednoho kontaktního místa, validačních úřadů a tato validace bude zahrnovat národní úřady v členských státech a takto zajistíme vzájemné uznávání elektronických podpisů. Také bych chtěla uvést skutečnost, že na evropské úrovni systémy elektronické zprávy vyžadují interoperabilitu, pokud jde o elektronickou identitu a elektronické podpisy. A také co se týče své veřejné infrastruktury. Podle studií Evropské komise pět členských států v současnosti vedou, protože zajistili plnou dostupnost a dosáhli nejvyšší úroveň vyspělosti elektronické zprávy. Hovořím o těch 20 službách stanovených v roce 2001 elektronickou komisí. Rakousko, Malto, Portugalska, Slovinsko. Ale pouze pět příkladů toho, jak je možné efektivně využívat elektronické certifikáty. Existují pilotní projekty pro přezraniční systém veřejných zakázek, který využívá elektronické prostředí. Je to projekt Blitter. A také bych chtěla uvést skutečnost, že evropský rámec pro služby elektronické zprávy, hovořím o právním rámci, o normách, infrastruktuře, aplikacích a řízení, tedy tento rámec musí být revidován na evropské úrovni, pokud chceme, aby byl interoperabilní. A pokud chceme poskytnout elektronické služby na národní i evropské úrovni. Bohužel musíme uznat, že v řadě členských států nemáme interoperabilitu dokonce ani tam, kde se zabýváme elektronickými veřejnými službami skrze elektronickou cestu. Tedy nehovořím o přezrančních službách, ale bohužel i uvnitř některých členských států tyto služby nejsou interoperabilní. Je také důležité zajistit bezpečnost elektronických služeb. STOA, což je výbor Evropského parlamentu pro hodnocení vědeckých a technických alternativ, na mou žádost iniciovala studii o bezpečnosti systému elektronické zprávy. A myslím, že je důležité vidět, jaké budou výsledky tohoto procesu a vyzývám všechny kolegy, aby se zúčastnili jednání výboru STOA a pokud eh, si to budete přát, budu vás informovat o veškerých vývojích v tomto projektu a dávám možnost se aktivně zapojit do celého postupu. A když už hovoříme o bezpečnosti a službách elektronické zprávy, chci říci, že jsem viděl statistické údaje týkající se útoků proti národním systému veřejných zakázek, tedy elektronických útoků. A 53,2%, a to jsou výroční statistiky, jsou střední úrovně, co se týče závažnosti, 40% nízk lehké závažnosti a 2,5 jsou vysoce závažné. To znamená, že tam byla snaha převzít administratorská práva a převzít práva uživatelů a šlo skutečně o útoky proti internetovým stránkám. Pokud jde o úroveň jednotlivých protokolů, také existují data pro EUDP, tak 10%, TUCP 14% a ICMT tak asi 45,9%. Takže pokud eh, chceme, aby ty systémy byly skutečně interoperabilní a použitelné v oblasti elektronické zprávy, a pokud chceme dosáhnout digitálního jednotného trhu, tak potřebuje určitou míru bezpečnosti. Jak pokud je o komunikační služby, ale také pokud je o aplikace, které jsou potřebné pro dosažení této interoperability. A závěrem chci říci, že když hovoříme o rozvoji systému elektronické zprávy, tak postoj uživatele je velmi důležitý. Ty systém musí být přátelské vůči uživatelům. A normy, normy jsou klíčové. Pokud chcete ale několika násobné ukládání stejných údajů. A naštěstí se nedávno jsme byli svědky schválení balíčku, který se týká otevřených údajů, přístupných údajů. A prakticky tento balíček změní směrnici o použití ukládání dat ze strany veřejných institucí. Ale i do budoucnosti bude třeba zajistit, že bude zajištěna dostupnost a kompatibilita těchto údajů. A je třeba se zabývat tím, jak osobní údaje budou dostupné za 5-10 let všechny tyto uložené údaje v informačních systémech různých veřejných institucí. Budou muset být eh, dostupné, přístupné, bez problému a v takovém formátu, který bude i nadále kompatibilní s budoucími technologiemi. A ještě jednou závěrem chci zdůraznit význam vzájemného uznávání elektronických podpisů. význam legislativního balíčku, který očekáváme příští rok, týkající se změn směrnice upravující elektronické podpisy a také některé právní iniciativy, které se týkají elektronické totožnosti. A co se týče elektronického podpisu, jsem přesvědčena, že potřebujeme Evropskou federaci validačních úřadů. A pouze to zajistí vzájemné uznávání elektronických podpisů. A myslím, že před námi je dlouhá cesta, ale současně věřím, že musíme být ambiciozní, je důležité, abychom na evropské úrovni oddělili prostředky pro tyto projekty respektive pro projekty zajišťující interoperabilitu jednotlivých složek elektronické zprávy. A současně členské státy by měly poskytnout dostatečné financování pro realizaci systému elektronické zprávy na národní úrovni. Normy jsou zásadní, bezpečnost je neméně důležitá. A některé iniciativy mohou přispět k tomu, že vlády i podniky budou lákány k přijetí elektronické fakturace a dalších elektronických služeb a věřím, že naše zpráva bude zajímavá a ještě jednou děkuji všem přítomným expertům a chci poděkovat všem kolegům, kteří se dnes dostavili a těším se na pozměňovací návrhy předložené kolegy. Děkuji. My také srdečně děkujeme, tím končíme naši schůzi. Srdečný dík ještě jednou a za pět minut začne schůze koordinátorů. Souhlasíte? Ano, děkuji vám.